Allora, ritorniamo alle... Vrátíme se k hlasování. Máme zde tři návrhy usnesení o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích. Usnesení frakce EFD, odstavec 4, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto druhá část jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 7, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Rispín. Zamítnuto. A teď usnesení frakce ECR. Budeme hlasovat i hned a jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování, končím hlasování. Respin. Zamítnuto. Teď usnesení pěti politických frakcí, pozměňovací návrh jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Pozměňovací návrh dva kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Odstavec 3. Pět částí. První část hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Druhá část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pátá část. Zahajuji hlasování.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 Končím hlasování. Přijato. Usnesení o obchodním jednání A Prego, onorevole Lamassur. Prosím, pane Lamassure. Ano, já vám děkuji, paní předsedkyně. Jednání o příštím rozpočtovém rámci začalo před několika měsíci, ale teprve na příští Evropské radě, což je příští týden, budeme mít první kolečko mezi hlavy stát a, států a vlád. A usnesení, které parlament schválil na návrh pěti skupin, které bylo přijano, přijato velkou většinou, upřesňuje jasně, že připomíná ty jasné červené linie a limity Evropského parlamentu a jaký bude mandát, který parlament udělil prezidentu Šulcovi při jeho setkání s radou příští týden. To bude mandát pro pokračování našich jednání a tudíž je nesmírně důležité, aby byl přijat velkou většinou. Připomínám, že pak začíná, začínají skutečná jednání. Grazie, onore... Děkuji, pane Lamasure. A nyní usnesení o obchodním jednání EU s Japonskem. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď celé usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď usnesení o Guinea-Bissau. Odstavec 21, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď hlasujeme v závěrečném hlasování o celém usnesení, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď usnesení o Sudánu a Jižním Sudánu. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Závěrečné hlasování, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď usnesení o obchodní dohodě Evropské unie s Kolumbií a Peru. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, pozměňovací návrh 15, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Pozměňovací návrh 2 jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto.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 kdo se zdržel, a pozměvací návrh 23. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 25, zase jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 28, jmenovitě zahajuji hlasování, končím hlasování.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 Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď hlasujeme jmenovitě o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. zpráva Salafranka o zvláštním zástupci EU pro lidská práva. Je zde ústní pozměňovací návrh pana Havita. Prosím. Uh, Já se omlouvám. Vyjednávání se konala eh, dnes dopoledne a chci srdečně poděkovat panu Salafrankovi, že jsme eh, s ním nakonec dohodli, rovněž jeho kolegy, eh, panem Sipem, rovněž představitelem skupiny ALDI. Máme konsens a stahujeme veškeré formulace z pozměňovacího návrhu SND, když se hovoří o lidských právech Human Rights před slovy in the light of their agreement of 2011, eh, takže je to trochu jiné rozdělení, než jsme se původně dohodli, ale tu druhou půlku toho pozměňovacího návrhu stahuji a žádám pane aby podpořil první polovinu pozměňovacího návrhu. Pokud nejsou námitky, tak o tom budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď závěrečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Usnesení o jednáních o smlouvě OSN o obchodu se zbraněmi. Pozměňovací návrh 12, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 6, ta jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrhy 7 a 10, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 8 a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 Pozměňovací návrh 1 jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení F kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Závěrečné hlasování jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď usnesení o následných opatřeních po volbách v Končské demokratické republice. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tím jsme uzavřeli veškeré hlasování. Blahopřeji všem zpravodajům.